Good afternoon. Good afternoon. Um, first item on the agenda is as always. Eh, hezké odpoledne. Eh, první bod je vždy schválení pořadu jednání, bod čtyři, hlasování o evropském semestru, ten posuneme po bod, za bod 8. Pokud nejsou žádné námitky eh, k pořadu jednání, tak můžeme pořad jednání považovat za schválený. Co se týče sdělení předsedy, je tu jeden bod, kromě e, skutečnosti, tedy je to rozhodnutí koordinátorů z 22. ledna, tam můžete najít ve složce zasedání a pokud nejsou žádné námitky k tomuto, tak e, toto rovněž můžeme považovat za schválené. Informace se týká následující věci. Rád bych vás informoval eh, o tom, že máme celou řadu nových briefing notes, eh, eh, které jsou k dispozici o bodech, které se hodně diskutuje, tedy čistá rovnováha, jak poměřovat benefity rozpočtu EU a členství v EU. Tento dokument dokumenty byly rozpracovány extrém, externími Eh, firmami eh, podle rozhodnutí eh, koordinátorů. Paní Ama byla zodpovědnou zpravodajkou za tuto smlouvu. Tyto, tento dokument prošetřuje účel, historii, fungování a také nedostatky nejrůznějších ukazatelů, zvláště mm, rozpočtové rovnováhy a to vše je jádrem Um, otázek chytů. A e, toto je samozřejmě velice aktuální e, téma v kontextu probíhající diskuse o víceletém finančním rámci tady jeden s řádný, řádným bodem pořadu jednání by to mohlo být při další zasedání. Bude předložena prezentace autory tohoto dokumentu a také mohlo dojít k výměně názorů na této, toto základě. E, tyto dokumenty e, už jsou veřejně k dispozici. A budete vyzváni, abyste e, se podívali na jejich tištěnou verzi, která je k dispozici. Tady. Dobrá. Paní Keller. Keller. Tel traduit. Děkuji. To check. No, pas pas pour l'instant. Eh, zatím to není. Tak ověříme, jestli budeme moci eh, poskytnout eh, přeloženou verzi. Předpokládám, že se zajímáte o francouzskou verzi. To poměrně důležité věci, takže ono se s tím líp pracuje ve vlastním jazyce. A Monika má německou verzi, samozřejmě může být a polská, jiná. Já neříkám, že by to měla být jenom francouzská, švédská i maďarská. Polska, polština by měla být eh, přednost. Takže to jsou velmi podnětné dokumenty v té rozpočtové rozpravě, která vlastně teprve probíhá. Vší vážnosti to ověříme, než eh, budeme něco slibovat. Ale ověřme to předtím, než eh, vám začneme slibovat věci, které nebudeme moci splnit. Bod 3. Eh, schválení ehm, zápisu zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, tak rovněž můžeme považovat za schváleno. Takže přejdeme k bodu 5. Ehm, jde o protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unii. E, tato složka byla předložena a diskutována na našem zasedání v lednu, a to 22. ledna. A chtěl bych připomenout, mm, že, to je, že se bude hlasovat o stanovisku jako celku. Eh, než eh, přistoupíme k hlasování eh, v této věci, tak se nejprve pokusíme zjistit, jestli nám fungují hlasovací zařízení. Tady pak prohlašuji jenom tak na slepo hlasování za zahájené. Dělejte si, co budete chtít. Ukončuji hlasování. 30 hlasovalo. Tak je to v pořádku. Dobrá, tak teď budeme hlasovat o e, partnerství e, v odvětví rybolovu. E, teď zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Z 26 pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Děkuji. Bod 6 pořadu jednání ehm, jde o ehm, výměnu dopisů mezi Evropskou unii, ehm, jde o partnerskou eh, dohodu o rybolovná práva mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou, dohoda o partnerství v odvě rybolovu, jehož platnost končí 15. listopadu 2019. Eh, rovněž to bylo přeloženo a diskutováno na našem zasedání 22. Eh, ledna zase postup souhlasný, to znamená hlasuje se o stanovení stanovisku jako celku. Prohlašuji nyní hlasování za zahájené. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 26 ehm, pro, ehm, jeden proti, tři se zdrželi. Dále sekce 3, eh, tady nejsou žádné, žádné žádosti jsme neobdrželi. Bod 8, eh, ostatní oddíly, eh, paní Vadia Zabal. Děkuji, eh, pane předsedo. Máme tady dva body. Nejprve 89 míst, mm, to je ta přechodná záležitost, to jsme už o tom opakovaně hovořili na tomto výboru. V zásadě jsme s Evropskou komisí už o tom jednali. A Ehm, také s parlamentní zprávou. Takže zde se jedná o posun eh, míst, ehm, přesun míst eh, mezi ehm, institucí a frakcemi, tak, aby mm, byly možné eh, byla možná i praktika, aby, možné, aby různé skupiny mohly využívat mm, věcí. To znamená, je to taková rozpočtově technická záležitost. A přitom bylo požádáno to, aby těch 89 eh, míst bylo přeneseno v tomto rámci. Eh, tedy eh, je výbor, v výboru regionu bylo vysvětleno, že jde o mm, žádost 55 tisíc eur. Se to týká kapitola mzdy a platy se bude zkrácena a dále aktivity a informace jednotlivých frakcí Ehm, mm, jde o 255 ehm, tisíc eur a to je v souladu s tím, o co požádal parlament a co se týká rozpočtu 2020, výbor regionu E, takže toto má být posíleno, tak aby byla zlepšená politická komunikace a aby ji bylo možné více provozovat při jednání s radou. To však, jak známo, nebylo možné dostat tyto prostředky a teď e, bylo navrženo úprava těchto platů Je 55,7 255 tisíc, tady by to mohlo být navýšeno tato částka na zlepšení komunikace mezi výborem a frakcemi a toto můžeme podpořit, protože to je v souladu s tím, co jsme také navrhli na rok 2020. Ano, děkuji. Pokud nejsou žádné námitky, nejsou. Takže nejsou žádné námitky, takže to můžeme považovat, tento přenos nebo transfer za schválený, ano. Děkuji. Takže můžeme přejít k bodu čtyři. Ehm, pořadu jednání, jak jsem řekl na začátku, tak jsme to nahradili, jsme to posunuli v pořadí. Ehm, návrh stanoviska byl předložen a diskutován na našem zasedání 22. Eh, ledna. A teď můžeme přistoupit eh, k mm, eh, jmenovitému hlasování elektronicky. Tak nejprve pozměňovací návrh 1 eh, zvednutím ruky, rukou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pak kompromis 1. Kdo je tak jenom zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Postoupíme k pozměňovacímu návrhu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Teď pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přijedeme kompromisu tak, pardon, pozměňovací návrh 23b. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se, musíme ověřit. Tak opět 23b. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 10 pro, 19 proti. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ověříme. Takže ověříme, zahajuji hlasování. Ukončuji. Bylo to schváleno tu rozdílenou hlasu. Přejdeme k kompromisu čtyři. Kdo je pro? Proti? Omlouvám se, viděl jsem jenom 7 nebo 8. Um, rukou opakuji. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro. Proti. Musíme opět ověřit. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 57a. Kdo je pro? Proti? Opět musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 57b. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 33 byl stažen. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 8. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Konečné stanovisko. Tak, pardon. Pozměňovací návrh 60, 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 67. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A pak konečné stanovisko po měné podobě, jmenovité hlasování. Eh, hlasování je zahájeno. Končeno. Schváleno. 26 ku um, třema, dva se zdrželi. Přeji Madame Marquez, Madame Marquez, has the... Paní Marquez má slovo, prosím. Děkuji. Jen chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající práci, angažma při přípravě této zprávy. Je to zpráva z vlastního podnětu, ale mobilizovalo to skutečně mnoho příspěvků mnoha poslanců. Nyní devět. K těmto politikám, výměna názorů, informace, které jsme obdrželi, nic. Takže se dostáváme k bodu 11. Musíme se přesvědčit, jestli už tady jsou naši eh, hosté, místo předseda Evropského parlamentu. We have a five minutes break before the... Dáme si pauzu na pět minut, než dorazí naši hosté.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 Good uh, afternoon again. We continue with our uh, agenda and we welcome... Pokračujeme s, naš, s naším agendou. Vítáme tu pana Veleho, generálního tamníka Evropského parlamentu, Marcelo Pereru, místo předsedu. Postup při přípravě parlamentního rozpočtu začíná v únoru, kdy pan generální tajemník, který tu dnes s námi je, předloží návrh, který definuje priority a zdroje pro nadcházející rok. Finální tajemník, opět eh, pan Vele, již minulý týden předložil tento návrh předsednictvu, užívá to jako základ pro přijetí předběžného rozpočtu, návrhu rozpočtu, který předloží výboru, rozpočtovému výboru a dnes pan Vele spolu se, s panem Silvou Pererou. Jsou eh, k nám přizváni první výměně názoru o odchad, odhadu příjmu a výdajů pro rok 2021. A jenom bylo bylo jasné, jak budeme postupovat. Tak pan Vele si vezme slovo zhruba na 10 minut a pan Silva Pereira rovněž na 10 minut prezentace těch přibližných odhadů na rozpočet 2021. Pane Vele, prosím, máte slovo. Děkuji. Zum Haushaltsverfahren 2. Takže rozpočtový postup na rok 2021. Já si myslím, že je dobré, kdybychom eh, si na začátku ještě připomněli kalendář. Vy jste to již zmínil minulý týden v pondělí jsem tento návrh předložil na předsednictvu. Mohli jsme o tom diskutovat. 9. března Biro přijme návrh a udělí mandát pro jednání s výborem pro rozpočet. Následně tedy, pokud všechno půjde dobře, 30. března přijmeme výsledek eh, paralelně v Biru a ve výboru pro rozpočet a následně tedy bude pokračovat rozpočtový eh, postup v plénu v říjnu. Tradičně je to tak, že Evropský parlament ze správních výdajů Evropské unie si nárokuje 20 To znamená, že 20 správních výdajů všech institucí připadá tradičně již mnoho desetiletí právě Evropskému parlamentu. V minulém legislativním období se parlament rozhodl, že tento rámec nevyščerpá v celé výši. E, okruh 5 který vzrostl o více než 4 ale v každém případě tu eh, tedy byla někdy eh, dvojka u toho procenta, někdy trojka u toho procenta. To znamená, že tady máme určitou rezervu eh, ve srovnání s tím, co si parlament tradičně nárokoval. A to znamená, že připadá v úvahu i možné krácení, nebo že i za možného krácení okruhu 7 nepřekročíme těch zmiňovaných 20 v roce 2021. Je jasné, že každý rozpočet se skládá z čísel, ale reálně se za těmi čísly skrývají konkrétní projekty. To znamená, že musíme zase znova vysvětlovat, co vlastně chceme konkrétně dělat. A právě proto v tom dokumentu naleznete krátký přehled eh, nejdůležitějších projektů z minulého legislativního období. To znamená, co jsme vlastně dokázali díky našemu vyjednávání. Vytvořili jsme tedy vědeckou službu, mnoho eh, z míst, která tam jsou, přišla odjenut nebo byla přesunuta odjenut. V Bruselu je to tak, že každý poslanec vedle své vlastní kanceláře má ještě dvě další kanceláře pro asistenty. Na začátku minulého legislativního období tomu tak nebylo. Poprvé máme dodatečnou kancelář pro asistenty ve Štrasburku. Tradičně eh, tam byla pouze jedna kancelář, o kterou se museli dělit poslanci a asistenti. V tomto legislativním období je to poprvé tak, že máme jedna plus jedna pro každého poslance, to znamená jednu kancelář pro poslance, jednu pro asistenty. Investovali jsme také do bezpečnosti v oblasti, eh, především eh, tedy u vchodů. poté co eh, tedy demonstrovalo u jednoho z vchodů 200 Kurdů, tak jsme zjistili, že to tedy není eh, dostatečné, proto jsme posílili bezpečnost. Utevřeli eh, jsme Dům evropských dějin v loni. V roce 2019 tam zavítalo 200 tisíc návštěvníků. Dě, dům evropských dějin 200 tisíc, parlamentárium 300 tisíc, to znamená dohromady půl milionu návštěvníků v, Bru- v Bruselu a e, spolu s dalšími návštěvníky se dostáváme na milion. E, máme za sebou také velmi úspěšnou kampaň před evropskými volbami. Také jsme e, zorganizovali akci pro mladé, 10 tisíc lidí. V Bruselu máme tři nové budovy, které jsme otevřeli, to znamená budovu Martens pro tisíc zaměstnanců, eh, další budovu pro tisíc zaměstnanců a třetí budova je budova Václava Havla ve Štrasburku. Nové bero se na počátku nového legislativního období, tedy v říjnu toho eh, loňského roku, eh, sešlo eh, v domě Jean, Jean Moného v Paříži. Je to tedy budova, která nám patří a kterou používáme jako konferenční centrum. A na tomto zasedání jsme diskutovali o celé řadě strategických rozhodnutí, které jsme následně formalizovali rozhodnutím Bera formální povahy. A z části mají tato rozhodnutí závažné rozpočtové dopady. Za prvé, zkušenost Evropy. To znamená, ty, ta mini parlamentária, která máme ve členských státech, která jsou někdy menší, někdy větší, ku příkladu ve Finsku, v Německu, v Dánsku, ve Slovensku. Tato mini parlamentária by měla být rozšířena tak, aby fungovala během tohoto legislativního období postupně ve všech členských státech. Znamená to velký investiční projekt, znamená to, že musíme tedy eh, vytvořit nových 12 institucí a eh, devět dalších v druhé polovině legislativního období. Cílem bude to, aby ne všichni občané museli jezdit do Bruselu, do Štrasburku, ale abychom se my naopak přiblížili k občanům a abychom tedy vycházeli z těch zkušeností, které máme. Například zkušenosti eh, z Finska jsou velmi eh, pozitivní. Během jednoho měsíce to centrum navštívilo 100 000 lidí. Samozřejmě, že ne všichni jezdí do hlavních měst a proto uvažujeme také o mobilním parlamentáriu. Byro za druhé rozhodlo o tom, že cíle EMAS, to znamená cíle týkající se zelené zelenějšího parlamentu budou splněny rychleji, než jsme doposud předpokládali. Rozhodli jsme se, že do roku 2024 zavedeme genderovou rovnost, pokud jde o vedoucí oddělení, eh, to znamená pravidlo 50 na 50. Pokud jde o generální ta, eh, ředitele, tak tam to bude 40 ku 60. A potvrdili jsme také to, že budeme vycházet z pozitivních zkušeností eh, při evropských volbách, protože se navýšila účast v evropských volbách o 8 Eh, účast v evropských volbách vzrostla ze 42 na 50 eh, To znamená, že chceme tuto eh, práci stabilizovat, chceme na ní navázat a chceme posílit naši přítomnost v jednotlivých členských státech. Máme také strategii v oblasti budov, kterou jsme schválili na konci minulého legislativního období po eh, zprovoznění budovy Martens. No, nebudeme tedy vytvářet další nové kanceláře v Bruselu, nebudeme je ani potřebovat, pokud eh, Půjde nám tedy o vytvoření těch parlamentáří v jednotlivých členských státech. Zároveň chceme mít přiměřenou eh, infrastrukturu, protože máme budovy, které nejsou vhodné pro trojstraná jednání. Když jsme stavěli tyto budovy, nebyla ještě trojstraná jednání na pořadu dne. A za třetí renovace. Eh, obnova parlament se rozhodl, že každý rok bude eh, tedy renovováno 3 ve, eh, ve, veřejných budov a to znamená, že tato kritéria musí uplatňovat i sám na sebe. V oblasti budov existuje ještě celá řada dalších větších projektů, které se budou v tomto, tomto období dokončovat, například první část východní části eh, budovy Arno, což je tedy místo, kde sídlí generální ředitelství. No a e, také půjde o 70 e, budovy v Lucemburku, západní část těch zbývajících 30 e, ještě zbývá. Ve Štrasburku v oblasti Weiss, v oblasti Chceme tedy ještě dokončit budovu pro bezpečnostní opatření nebo bezpeč, bezpečnostní zónu Bruselu. Máme tu budovu 2, budovu Atrium, kde se vytváří nové zákaznické centrum nebo návštěvnické centrum a mělo by to tady sloužit jako kompenzace při renovaci budovy SPA, pro tedy návštěvníky a v květnu roku 2021 se dokončí renovace infostánku. Celá řada dalších projektů spadá do oblasti IT. Pokud jde o hardware, tak tady eh, vyčnívají dva projekty. Za prvé náhrada všech eh, počítačů, stolních počítačů hybridními počítači do roku 2024 a to proto, že hybridní počítače umožňují mobilní práci, to znamená, že už člověk nebude potřebovat mít více počítačů na různých místech. Umožní to také to, že bude člověk flexibilně eh, cestovat mezi pracovním místem a domovem, to znamená, že se podaří lepší sladění soukromého a pracovního života a navíc jsme často Eh, nebo navíc je tu mnoho eh, počítačů, které budeme muset vyřadit. Také budeme uplatňovat vyšší standard na datové centrum. Belgické datové centrum, které v tuto chvíli využíváme, má pouze kategorii 2A a potřebujeme eh, v rámci bezpečnosti kategorii nebo kategorii 4 a v tomto ohledu tedy eh, jednáme s novým poskytovatelem služeb. Další věc, personál. Tady jde především o to, že doběhlo všeobecné ponižování personálu. Jako zpráva jsme tedy nekrátili o 5%, které se po nás požadovali, ale o 6 nebo 7%, protože jsme kompenzovali to eh, navýšení personálu ve frakcích. Eh, mohli bychom požadovat další místa, ale nečiníme tak. Jediný návrh, který je tam obsažen, se týká politických skupin a eh, konkrétně té takzvané pasarely. 49 míst bude prodlouženo i na následné období, tak aby kolegové z politických skupin, skupin mohly být tímto způsobem regularizováni. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji pan Silva Pereira. Muito obrigado, presidente. Uh, Queria cumprimentar o senhor secretário-geral. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat generálního tajemníka mm, a um, také vítám kolegy, kolegyně na dnešním odpoledním zasedání. Chtěl bych upozornit na následující věc. Myslím si, že bych to mohl pojmout celkově dost stručně a nebudu potřebovat tolik času, jak jste mi velkoryse umožnili. Eh, v současné fázi rozpočtového postupu bych všem chtěl jasně říct, že už máme předběžný návrh rozpočtu na příští rok, ale to není návrh prezidia a mm, podle našeho postupu generální tajemník překládá předběžný návrh, už došlo k první rozpravě k tomuto předběžnému návrhu na úrovni prezidia, ale e, toto e, pak odsouhlasí návrh 9. března. A přitom budeme brát v potaz to, co při této vyměně názorů dnes mm, mm, bylo řečeno. A to je také základní mm, tenor mého příspěvku. Chtěl jsem prostě být u toho, až o tom budete mluvit, tak abych mohl kolegům, koleg, bych mohl pak příspěvky kolegů a kolegyní eh, z tohoto zasedání zohlednit na zasedání prezidia, kdy budeme hovořit o tomto předběžném návrhu rozpočtu. A proto eh, vaše příspěvky jsou velice důležité eh, pro prezidium parlamentu. A podle po tomto um, úvodním slově bych chtěl poukázat na následující věc i se zohledněním toho, co už bylo řečeno při první diskusi na prezidiu. návrh generálního tajemníka, jak je známo, se týká povýšení rozpočtu parlamentu o zhruba 3,5 A tato změna už přeci ukazuje, že nepožadujeme ani málo, ani moc. Tyto změny eh, v rozpočtu musíme posoudit eh, ve světle priorit eh, a na pozadí potřeb parlamentu. Přesahuje to hranice toho, co je nezbytné, anebo se pokulháváme za vlastními potřebami. Prezidium k tomu už řeklo následující. Eh, předběžný návrh rozpočtu je v souladu eh, s dřívějšími rozhodnutími parlamentu, která eh, pochopitelně byla podpořena také prezidiem a mm, ještě se bude stanovovat celá řada priorit, které se nám je být dost přiměřené v světle našich stávajících úkolů. A hlavním navýšením které se v tomto předběžném návrhu rozpočtu objevuje, eh, se týká pracovních podmínek eh, parlamentu, eh, vybavení, počítači a nábytkem. Pak jsou to studie a Mm, zpracování informací, tedy podpora delegátů a jejich spolupracovníků při jejich parlamentní práci. Asi 15% to dělá. Ale neměli bychom zohledňovat pouze změny, ale také hlavní investice které vyžadují velké úsilí ve finanční oblasti. Tady se především ukazuje, že se hlavně investuje do oblastí, které eh, už eh, byly dány dřívějšími změnami. Je tady eh, dost značná investice do budov a bezpečnosti. To už bylo zmíněno, zvláště budova Adenauera v Lucembursku, ale také budova Bruselu Potom ještě navíc jsou to výdaje do eh, bezpečnostních opatření, eh, tedy eh, to je ta druhá budova v Bruselu a kromě toho návštěvnické centrum v Bruselu a Štrasburku. Druhá poznámka. U rozpočtu na příští rok se jedná o investici do informace a komunikace. Informací a komunikace. Tato tyto investice rovněž vyplývají z dřívějších rozhodnutí ehm, právě co se týče e, rozšíření ehm, naší evropské zkušenosti Europe Experience a také e, mobilního parlamentária. A kromě toho ehm, Informační a e, osvětové kampaně se ještě plánují týkající se evropské demokracie. To jsou všechno důležité záměry. Dokonce bych řekl, že e, ve světle dnešních výzev Evropě e, jsou akutně nutné. A kromě toho se má investovat do kybernetické bezpečnosti 11,3 miliony eur má být investováno do počítačové, eh, do kybernetické bezpečnosti. To je aspekt, který eh, neustále získává na eh, významu přičinnosti parlamentu. Také nám interní audit ukázal, že tady existují slabiny na poli kybernetické bezpečnosti a že je nezbytné, abychom využili možnosti a kapacit parlamentu a abychom je ještě posílili. Takže investice do komunikace a do eh, kybernetické bezpečnosti, to jsou zároveň politické priority, které odráží tento přístup rozpočtu. A Zdají se mi být eh, v souladu s tím, co eh, bylo vysloveno při dřívějších diskusích tady. Závěrem bych ještě chtěl eh, zmínit pár aspektů, eh, o kterých také eh, hovořilo prezidium. Bylo by pro nás dobré, kdyby konečná verze návrhu rozpočtu byla zohlednila zvýšení, posílení našich kapacit při tlumočení a překladech. Tlumočníci by měli být podpořeni ve své činnosti tak, aby mm, dostali naši, byli schopni dostat našim očekáváním. A dále se dále bylo požádáno o to, aby bylo prověřeno to, do jaké míry eh, prostředky do parlamentních asistentů do jaké míry zohledňují ještě dodatečné eh, věci, které vyplynuly z Brexitu. Tak eh, tím by mohlo dojít přeskupení týmu, nebo by mohly být posíleny tyto týmy eh, s cílem podpořit poslance, zvláště v Bruselu, pracovním místě parlamentu. Možná by se tady dalo najít přiměřenější řešení. A ještě jednou ke kybernetické bezpečnosti. Už jsem to říkal předtím, že je to skutečně priorita. A přes finanční, eh, přes finanční prostředky, které jsou obsaženy v předběžném návrhu, si myslíme, že by bylo přiměřené prověřit, jestli eh, jsou tímto naplněna naše očekávání. Tak tolik mé poznámky, úvodní poznámky k diskuzi. Thank you. Uh, Děkuji. Pane Vele, pane Silva Perero, za váš úvodní projev a nyní dávám příležitost k diskuzi všem a jako první dávám slovo panu Šestalovi, panu zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane generálním tajemníku, pane místopředsedo Ruského parlamentu. Děkuji za to, že jste tak to eh, vyložili, vysvětlili eh, předběžný stav pro tento rozpočet. Vy jste řekli, že se obracíme k budoucnosti a k, jaksi, k, mo, k modernosti. Rozpočet 2 miliardy 110 miliardů, 110 milionů, to je zvýšení 3,52% oproti rozpočtu 2020, což je 70 milionů zvýšení 132 souvisí statutárními či kontraktní, kontrakčními povinnostmi. Náš výbor, výbor pro eh, rozpočet, by měl přistoupit k přesné analýze, zevrubné analýze vašich požadavků. Jednak z perspektivy částek budoucího, budoucí politiky víceletého rámce, ale také z hlediska ucelenosti a konzistence Eh, se situací v dalších institucích. U nichž musíme rovněž analyzovat rozpočet. Jinými slovy, je těžké eh, kritizovat rozpočet jiných, když jsme neměli stejné kritéria vůči vlastnímu rozpočtu. Vaše rozpočtové ambice jdou daleko dál nad rámec klasického zvýšení eh, pouze na základě indexace. Takže tady jsou určité důvody a my bychom je měli analyzovat. Já jsem eh, vzal na vědomí ty oblasti projekty, které chcete upřednostňovat jako komunikace s občany, eh, nemovitostní záležitosti, bezpečnostní záležitosti, internalizace bezpečnosti v Lucembursku a kyberbezpečnost – a také modernizace našich infrastruktur, konferenčních služeb, vývoj IT a konečně eh, zelená opatření a udržitelný rozvoj. Po tomto úvoji, úvodu bych vám rád položil několik otázek. Začnu těmi zelenými opatřeními. Víte, že klimatické změny jsou horizontální prioritou celé naší politické skupiny my bychom si chtěli zjednat jasno ohledně problematiky energetické, například environmentální normy našich budov. Navštívili jsme eh, část budov a pane generální tajemníku, Winfried Martens, budova Martens, to je příklad. A eh, teď jde o to, jak jsme na tom s jinými budovami, co se týče environmentálních norem ve stejné kapitole by mě ještě zajímalo, co parlament učiní, aby podpořil, pobídl své zaměstnance zde i ve Štrasburku omezení použití eh, osobních vozidel a spíš používat MHD nebo kolo. A rovněž v rámci zelených opatření, jaká má být politika zprávy eh, elektřiny a vody ve vztahu k těmto prioritám. Za druhé, druhá série otázek, to se týká eh, nemovitostní politiky, a vy už jste částečně odpověděl, protože to se týkalo budoucnosti PHS v Bruselu, renovace této budovy, protože potřebujeme flexibilní sály, konferenční technologie, modernizovat eh, a hovoří se o dokumentu realitní strategie do, do příštích let. E, a bylo by zajímavé, kdybychom se na to mohli podívat. A co se týče politiky e, budov, tak je tu určitě zmatení e, některých poslanců týkající se toho, jak je to s vyčlenováním těch částek Eh, když jde o tuto záležitost této politiky, tohoto združování těch transferů, to si vyžaduje možná určité vysvětlení. A pak diplomatické zastoupení našeho parlamentu v zahraničí, vlastně to, to jde ruku v ruce k zastoupením celé Evropské unie. A tady jsou různé aspekty, ehm, které by bylo dobré, kdybyste nám vysvětlil, abychom lépe pochopili, jak parlament investuje za hranicemi Evropské unie, zejména eh, v Addis Abebě, Jakartě, eh, některých dalších městech. Chci vyzdvihnout úsilí tohoto parlamentu, pokud jde o eh, boj s obtěžováním nejen sexuálním, ale i jiným. A bylo by dobré si opět udělat obrázek o tom, jaká je současná situace, určité hodnocení, eh, které bychom mohli možná mít už nyní z toho, abychom viděli, jak to funguje, ty nové postupy. A dále jsme tu měli tu událost, o které jste hovořil, jejíž předchozí eh, ročníky byly úspěšné. Mě by zajímalo, jestli parlament by se mohl zamyslet nad tím, aby tedy mladí lidé se mohli účastnit a jak to je s jejich náklady na eh, cestu, ubytování. Ne všichni mají na to, aby si zaplatili ubytování eh, až v, našem, v našich institucích, v našem městě. Takže by bylo dobré pomyslet i na tento aspekt. Ještě chci zmínit eh, dopady Brexitu. Pane místo předsedo, to, to zmínil, textu generálního tajemníka čtu, že úspory, úspory z Brexitu, protože někteří, e, někteří poslanci o, odešli, takže to bylo vlastně jaksi začleněno do rozpoč, rozpočtového procesu 2020. Já nechápu, jak v roce 2021 budeme zvyšovat e, tu, ten řád, řádek 1004 jakým způsobem bychom mohli v, tom, v tomto počtu eh, mít větší výdaje na cesty než ve větším počtu. A také 4220, to se také zvýšilo eh, oproti roku 2019-20, přestože nás je míň, to nevím. Možná to má nějaké vysvětlení. A pak bych chtěl hovořit o tom, že vzhledem k tomu, že už jsme eh, probrali předchozí rok, tak vysvětlení hlasování. Ústní vysvětlení hlasování po hlasování. Já chci vyzvihnout samozřejmě kvalitu služeb našich tlumočníků. Myslím, že je dělají vynik, odvádí vynikající práci ne, ne vždy v, těžk, v lehkých podmínkách, ale parlament se musí zamýšlet nad racionalizací. Měli bychom skutečně mít ústní vysvětlování hlasování, i když existují různé způsoby, jak vyjádřit stanovisko hlasování ehm, veřejnosti. V loňském, v loňském roce jsme se bavili o tom, vy jste vysvětlil, že vysvětlení hlasování průběhu eh, tohoto eh, plenárního zasedání má eh, velké náklady, 900 tisíc ročně, jenom toto vysvětlení hlasování. Takže mě by zajímalo, va, mě by zajímal váš názor ohledně toho, jak bychom mohli racionalizovat a udělat urči, urči, najít určité úspory, co se týče tlumočení, eh, tedy vysvětlení hlasování. Eh, děkuji předem za odpovědi na tyto otázky. Paní Vincik? Vážený pane místopředsedo, vážený pane generální tajemníku, děkuji vám za vaše zprávy. Já patří mezi nové poslance a to znamená, že mě chybí určité informace. Je důležité, abychom s penězi daňových parlamentů nakládali obezřetně, stejně jako vnitrostátní parlamenty. Vy, své, vy jste ve své zprávě zdůraznili blízkost k občanům a také počítáte s tím, eh, že bude probíhat čtyřletá volební kampaň, jakou zkušenost jste s tím udělali v minulosti. Pak bych se chtěla zeptat, jaká je, jaký je rozdíl mezi Europe Experiences a mobil, mobilním parlamentáriem. Je v tom nějaký rozdíl, anebo je to v podstatě to samé? V loňském roce se do rozpočtu zahrnula Varšava, Stockholm a Praha. V, to, v tomto roce jsou tam stejná města, jak je to možné. Pokud jde o bezpečnost, tak eh, vstup do budovy Vice, to mě zaujalo celkové nálady 1,3 milionů euro. V loňském roce to bylo v rozpočtu ohodnoceno na 6 milionů, v loňském roce 8 milionů, nebo v letošním roce 8 milionů, to znamená, že ta čísla nesedí. Pokud jde o bezpečnost v Lucemburku, tak tam bude zaměstnáno 115 nových zaměstnanců, jak, to, eh, jak je možné, že budou zaměstnáni, proč to nebude prostřednictvím bezpečnostní agentury. Pokud se podíváme na webovou stránku EPSO, tak zjistíme, že těch 115 eh, bezpečnostních pracovníků se již hledá, byť jsme to ještě neschválili v rámci rozpočtu. Pokud jde o Brexit nebo pokud jde o snížení počtu eh, poslanců, takže budeme mít méně poslanců, eh, o 150 méně eh, asistentům a já těžko budu svým voličům vysvětlovat, že přesto náklady vzrostou. Děkuji. Děkuji. Pan Uzakos. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za ty prezentace a dovolte mi, abych položil několik dotazů k těm dodatečným prostředkům výrobkům. Eh, počítá se s navýšením o 3 eh, a půl procenta a to znamená, že eh, je tady 30 milionů, které jsou mm, povinné a 30 milionů, které povinné nejsou, jsou dobrovolné. Je možné, abychom tedy získali přehled o tom, jak se tyto dodatečné finanční prostředky budou vynakládat. To by totiž pro naš, nás jako poslance bylo velmi užitečné, abychom tedy eh, viděli, jak se ty prostředky budou investovat. Další věc. Všiml jsem si, že tu tedy máme nárůst o 15,7 na experty. Já bych se rád zeptal, proč je ten nárůst tak vysoký. Další věc asistenti. Právě jsme slyšeli vaše plány. Je možné říci něco více eh, v souvislosti s Brexitem? Další věc. Europe Experience. Já si myslím, že je skvělé, že tu máme tři zastoupení ve Francii, ale například v pobaltských zemích, eh, to jsou tři země a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom také měli podobné centrum, protože to potřebujeme. To znamená, že tady jde o určitou rovnováhu eh, ve vynakládání těch finančních prostředků. Děkuji. Pan Buzolágit. Děkuji, děkujeme vám za prezentaci čísel, za skupinu zelených bych rád řekl, že chápeme dvě dva efekty v tom současném rozpočtu. Za prvé náklady na spotřebu energie, které tedy e, rostou, e, jde o to, jestli je to dáno pouze nárůstem ceny a jestli, eh, nebo jestli je to dáno ještě něčím jiným. Byli bychom rádi, kdybychom znali, jaké jsou ekologické dopady těchto čísel. Ale dovolte mi, abych zmínil ještě pár dalších bodů, které jsou podle mého názoru velmi důležité. Eh, bylo by dobré, kdybychom tady měli eh, takový základní přehled, tak aby každý Eh, ale vypadá to tak, že pokud bychom se tomu chtěli věnovat podrobně, tak by každý poslanec potřeboval dva další asistenty na to, abychom to mohli celé zpracovat. Pokud jde o náklady na cestování, tak ono je těžko pochopitelné, proč rostou, pokud eh, klesne počet poslanců obecná poznámka, kterou často předkládají zelení a myslím si, že bych, je tady měl, že bych ji tady měl zopakovat. Myslím si, že potřebujeme jasnější pravidla, jasnější strukturu. Jsme velmi spokojeni s s celkovým snížením GI, ale já si myslím, že bychom se na to měli tedy dále zaměřit. Pokud eh, se podíváme na další zaměstnance a externí eh, pracovníky, tak počty rostou a je to tedy e, zvláštní, pokud to srovnáme s tím, že tedy klesne počet poslanců, jde o bezpečnost, o řidiče, o e, sekretariát. To jsou částky, které rostou a to dokonce e, zásadně, pokud to vztáhneme k jednotlivým poslancům nebo na jednotlivé poslance. A další věc, který, která mě není jasná, ty všeobecné funkce jednotlivých institucí, to znamená cestování během jednotlivý, mezi jednotlivými pracovišti parlamentu, nárůst o 3,3%, dokonce je to e, v jedné položce nárůst o 24%. Je to dáno tím, že cestujeme více, nebo se navýšila e, cena dopravy. Takže bychom byli rádi, e, kdybyste nám to vysvětlili a kdybychom také věděli, jaké budou dopady, pokud jde o emise CO2. Pokud jde o návštěvnická centra, tak bych rád řekl, že eh, jako zástupce nebo zastánce Evropy jsem pro takovéto věci. Myslím si, že je to užitečné. Jsem evropský federalista a myslím si, že bychom měli prezentovat naši práci, ale ptám se, jestli máme nějaké výsledky, pokud jde o efektivitu této práce. Eh, to znamená nějaké náhodné eh, vzorky návštěvníků těchto center, abychom zjistili, jestli je to užitečný způsob, jak prezentovat orientovat práci parlamentu, jak rozšiřovat nebo šířit naše myšlenky. Jestli eh, tedy jsou všechny tyto fyzické budovy v jednotlivých místech potřeba. To znamená, že v těchto věcech bychom eh, byli rádi za blížší informace, tak abychom se na to mohli podívat blíže, abychom mohli tedy eh, navýšení prostředků vysvětlit v našich volebních okrscích protože někdy není úplně zřejmé, co se zatím skrývá. Děkuji. Děkuji, pan Čonča. Děkuji bardzo. Eh, takže co se týče naší politické skupiny, tak my máme samozřejmě zájem na tom, abychom hledali úspory, ale ne úspory za každou cenu. Chceme srovnat rozpočet s kvalitou služeb. Jistě, že potřebujeme profesionalismus naší administrativy, pokud je na to potřeba víc prostředků. Dnes teď se bavíme o 29 postů pro sekretariat. Já neříkám, že bychom byli proti. Měli bychom podporovat opatření, která jsou nějakým způsobem zdůvodněná. Ale trošku se bojím toho takzvaného ozeleňování toho rozpočtu. Nevíme přesně, co se za těmi zelenými opatřeními skrývá. Měli jsme návštěvu před dvěma lety, když jsme prošli budovy od sklepa po, po půdu, tak říkajíc. A já nevím, jestli proběhly nějaké nové investice, s kterými se e, počítá. Když hovoříme o těch zelených opatřeních rozpočtu, rozpočtu Evropského parlamentu, jak chceme tedy konzumovat e, en, spotřebovat energii, jaký zdroj energie chceme používat. Musíme přilížet také k celkovému fungování budovy. Chceme udělat něco konkrétního, nebo budeme jenom mluvit o těchto zelených opatřeních? Můžete nám o tom dát více podrobností? Thank you, Mr. Albrecht. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Měl bych tři poznámky a jednu otázku. První poznámka. Já tady poslouchám kolegy a je jasné, že potřebujeme velmi jednoduché poselství. A sice, jaké přímá a nepřímý důsledek pro parlament, Brexitu, tedy to potřebujeme, protože e, na to se nás budou ptát také občané. Ušetříme peníze nebo neušetříme, protože Víme velice dobře, eh, že to no, nemůžeme eh, tady zredukovat, tady jde o budovy, ale eh, tento, tato jasná, krátká informace by byla velice užitečná. Druhá věc, ale to je moje osobní poznámka. Ehm, tedy no, osobní poznámka nejprve. Stále tady Diskutujeme o tom, eh, jak, eh, že je to nezbytné zorganizovat všechno ve Štrasburku. Máme stále více zasedání ve Štrasburku, máme stále více delegací, máme více zasedání výboru tam, takže eh, nemáme moc času ve Štrasburku pracovat normálně. Jaké jsou náklady těchto dodatečných věcí, které se konají ve Štrasburku? To je něco, co bychom měli vyřešit do budoucna. Třetí poznámka je velice osobní. Možná mi tady něco uniklo ale virus korona. To je choroba špinavých rukou, nemoc špinavých rukou. Mohli bychom si čistit ruce ve v parlamentu, máme tady horkou, studenou vodu. A lidé sem přichází stovky lidí, tisíce. A ptají se, jak je to možné. Jak je možné, že v parlamentu v centru Evropy nemáme horkou vodu, nemáme horkou vodu. A e, já vyprávě, pak se vyprávím všech těch problémech s bakterií, ale já si myslím, že něco by se mělo udělat, protože pokud ne, tak budeme působit směšně. A teď otázka. Rok 2021 bude první rok nových výhledů. A teď e, máme tady nové závazky, nový, nový návrh pana Michela. A jedna, jeden z nejdůležitějších prvků je zase snižování administrativních nákladů. Takže i když to srovnáme s finským návrhem, tam se, co je, co bude důsledkem pro parlament v tomto návrhu. Vaše první reakce. Vím, že z politického hlediska to není moc jednoduché, ne tak rychle reagovat, ale my jako mm, poslanci říkáme ne. Myslím si, že snížení administrativní nákladů se stává stále více nebezpečnějším. Je to nebezpečné, nedobré pro fungování administrativy, takže se chci zeptat, jak vypadá vaše reakce na toto. Děkuji. Pan Stefanuta. Thank you. And thank you for your presentation. Děkuji za vaši prezentaci ano, ještě k tomu, co jste říkal, to bylo mm, velice dobře shrnuto. Je tu ještě další otázka a ta zní, jestli tady půjdeme do boje proti eh, tomuto mandátu, abychom vysvětlovali občanům, eh, co znamená Evropský parlament a proč se musí hlasovat, proč musí být angažovaní, anebo eh, se od toho odchýlíme a budeme super konzervativní a řekneme, mm, musíme ukázat Um, omezení um, jsme se stáhnuli. Já si myslím, že je velice důležité říct dvě věci. Um, ten program, který Evropský parlament eh, předkládá, ten byl velice užitečný, protože eh, eh, vyslal spoustu lidí, kteří tady sedí do Evropského parlamentu, protože dříve mladé generace se neúčastnili hlasování a tentokrát hlasovali. A právě teď máme několik stovek tisíc mladých lidí, kteří čekají na to, aby převzali vůči, na, na, na eh, to, aby, se, aby se řeklo, co bude dál. Ano, my teď říkáme, zkrátíme rozpočet v komunikaci se s občany a vrátíme se zase v tom roce 2024, protože to pak budeme potřebovat. A nebo tady budeme mít konstantně, budeme eh, podávat ruku těmto lidem, budeme vstřícní v naší databázi. Mm, a mm, oni se těší na to, že tady něčím přispějeme více. Takže já bych rád pogratuloval eh, generálnímu eh, tedy sekretariátu. Toto byl dobrý projekt, který přivedl mnoho lidí k hlasovacím urnám, těch lidí, kteří tady dříve nebyli. Další projekt. Myslím, že toho používáme každý den bez ohledu na politickou skupinu EPRS. To se stalo skutečným, skutečnou takovou službou. Je to model, eh, model kterým to bylo skopírováno před mnoha eh, eh, let ale byla to dobrá vize a je dobré, že to máme, takže jsem rád, že mm, vidím, že je to v rozpočtu. Jestli se dobře dívám, tak se to číslo zvyšuje, protože je to něco, co mm, Eh, tady můžeme dosáhnout úspor pro instituce. Jinak totiž všichni, eh, eh, všichni by si zadávali studie v jiných místech a bylo by to daleko nákladnější, než to, že máme tento společný půl expertů, kteří nám poskytují exper, expertízy. Za třetí, ale to už říkal Oliver Šastel, jedná se Unlocking a Plus. Já si myslím, že to je opravdu důležité. Z úřad je to takovým dobrým příkladem toho, proč je to tak důležité a věřím, že ostatní by měli být také, že by to mělo být uvolněno. Ehm, nemůže tady být nedůvěra, která vzniká mezi Evropským parlamentem a mm, venější službou. Ehm, není možné, aby lidé z parlamentu byli posíláni na nějaká ehm, soukromá turistická víza, jako je tomu teď. A já teď tlačím na toto. Vím, že tento výbor k tomu poslal dopis. Budeme na to tlačit až do chvíle, kdy uvidíme výsledky. Asistenti, tady jsem viděl rozdíl mezi rokem 2020 a 2021. Hlavně je to statistický rozdíl, týká se Ehm, je to inflace 3,5%, ehm, to zohledňuje inflaci a je to běžné v těchto institucích, že eh, máte něco ehm, kolem indexace, pokud se nemýlím, ale můžete mě opravit, pokud se mýlím, a potom mini, eh, tedy mobilní parlamentárium, a zkušenosti spojené s tím. Eh, rád bych tady eh, viděl i eh, východnější místa. Je hezké tady vidět Berlín a Helsinky, ale rád bych to viděl také Ljubljanu a třeba proč ne i Bukurest. Nemáme pořád ještě evropské instituce nebo agentury, které by tady byly usídleny. A třeba bychom mohli i muset šít ty peníze, protože nebudeme schopni přesouvat všechny ty občany do Bruselu, aby navštívili nádherná místa, takže bychom mohli delokalizovat možná toto, tyto věci a konečně kybernetická bezpečnost, zpravodaj už to říkal, e, také mě zajímají jiné e, e, opatření zaměřená na rozpočtové úspory nebo než jiné hezké webové stránky o snížení našeho rozpočtu. Takže pokud budeme moci investovat, tak budeme, bude, bude dobré, že budeme moci dosáhnout dalších úspor. Děkuji, paní Holmajer. Nejprve bych mm, všechna, všechny chtěla mm, pozdravit. Mm, to jsou otázky, které už říkal Jan. K Brexitu bych také chtěla ještě něco doplnit. Mě by zajímalo, jak to bude vypadat s důchody britských poslanců. Jak, to, jak se s ním počítá do budoucna? Protože Poprosil bych, abyste to přidali k této sestavě. Bylo by docela zajímavé se dozvědět, jak to celé bude vypadat. A další věc, mě by zajímalo, něco, co se eh, týká eh, eh, budovy kola, téma upgradingu, infrastruktury a bezpečnosti. A to je také otázka. A pak téma spak, budova SPAK. Tady už máme první přípravy. Tak, uvidíme Uvidíme, co nám pomůže. Tak já to dám pod, teď pod stůl, ta sluchátka, třeba to pomůže. Říká řečnice, co se týče budovy Polaris Pak, mm, tady řeknu to raději opatrně, eh, máme značné eh, statické eh, problémy, problémy se statikou, dokdy v případě této budovy padnou nějaká rozhodnutí, protože je to z finančního hlediska přeci jen obrovské zatížení, ať už uděláte cokoliv. V každém případě to bude značná částka, o které tady hovoříme a s kterou se budeme muset nějak srovnat. A pak tady máme Um, European Election Formation, uh, kampaň tady s tím spojená v roce 2024, která um, je v tom také obsažena. Co se bude dělat v roce 2021 nebo s čím se počítá um, jako s takovou kontinuální informací? To bych také se ráda dozvěděla. Thank you, Madame Keller. Děkuji, paní Keller. Děkuji vám, pane předsedo. To už je moje téma země zaměřit na téma eh, budov. S kolegy stínovým zpravodajem jsme uskutečnili návštěvy budov. A myšlenka pravidelné údržby, nejenom nějakých občasných, občasné práce a tak dále, to nám přišlo opravdu, opravdu užitečné. Tato. Mám otázku. Počítá se s, lini, s linií, samozřejmě z, z, pro údržbu, a pro ty větší práce, střechy a tak dále, izolaci, je to někde v rozpočtu. Dále, Europa Experience. Um, je, tak stejně jako kolegyně chci potrhnout význam toto ustanovení a chci tu podpořit výdaje. Jsou dobré výdaje, které jdou jaksi směrem prezentace parlamentu v členských státech. Zejména v nových členských státech, které oni už nejsou nové. <laughs> Jako řekněme, adolescentní členské státy. Takže viděla jsem eh, prezentaci ve vaší zprávě, ale neviděla jsem tu, tam zatím tu linii kapitola eh, 0 2006. Další otázka. Týkající se budovy Spinelli, kterou jsme navštívili. Chci říci, že jsme skutečně navštívili Eh, například kotelnu a tak dále, která by se měla nahradit. Eh, ten kotel. A nevidím opět tady odpovídající rozpoč, rozpočtovou, rozpočtovou linii. Vidím tady restauraci a tak dále, nevím tady ty technické aspekty. Jak řekla Monika Holmajer, která zná toto téma, musíme rychle pracovat, takže 10 eh, milionů eur na budovu špak, ale nemáme konkrétní informace ke špaku. Nemám informace o tom, co se děje. Jak by to mohlo být s takovou výšší výdajů? Děkuji, paní Barry Zabal. Děkuji. Byla to eh, celá řada otázek, kterou, které už nadnesli předřečníci a já je ne, nechci opakovat. Ale jsou tu některé věci, které se vracím. Jednak otázka úklidu parlamentní služby říkají, že dodržují zákon. To je samozřejmě to minimum, co by měli dělat. Ale měli bychom přihlížet k podmínkám pracovním těchto uklízečů a uklízeček. Nemám pocit, že by to možná bylo úplně na té úrovni, kterou bychom si přáli. Mluvíme tady o důstojných pracovních podmínkách a za to lobujeme, takže to bychom měli uplatňovat i uvnitř parlamentu. Neměli bychom za, z, zapomínat ani na tyto zaměstnance. Další věc, o kterých jsme hovořili. Tento výbor a parlament jako celek musí vzít potaz, že jsou tu rozhodnutí, která se dostanou na Eh, pořád jednání rozpočtové výboru. My je samozřejmě neodmítneme, musíme ale pak najít nějaké financování pro ně v tom rozpočtu. A pak tu máme vyjednávání s předsednictvem. A to může komplikovat celou situaci, abychom eh, byli schopni dodržet ta procenta, která jsou v rozpočtu. Parlament schválil to, že většina poslanců tedy podpořila návrhy, které byly pak později zablokovány z mnoha různých důvodů. Na konci posledního volebního období jsme třeba žádali AS, aby se asistence proplácela u misí, například ve Štrasburku. Parlament to schválil, pak to byla drobná aktualizace ale eh, ty asistenti nejsou, nedostávají eh, náhrady stejně, jak na stejné úrovni jako ostatní zaměstnanci. Pak někde technická opatření, když například poslanec, poslankyně odejde na eh, rodičovskou dovolenou, ale nemůže hlasovat online nebo třeba poslankyně, kteří mají, eh, poslanci, kteří mají nějakou dlouhodobou, eh, nějaké další onemocnění. Jsme se na tom dohodli, ale pak se to zaseklo. Stagnuje to. Takže by bylo fajn, kdyby, když plénum přijme nějaká rozhodnutí, tak aby na tom potom se dál pracovalo. Děkuji, to je celá řada různých otázek a poznámek. Takže, pane Velen. Můžete prosím odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Vynasnažím se tedy odpovědět na všechny vznesené dotazy. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji za dobrou spolupráci. První otázka, jak to vypadá s ekologickým statusem našich budov? Dobrá zpráva je, že nové budovy, především budova Martens, mají excelentní statut, to znamená takřka to nejvyšší hodnocení, kterého je možno v tomto eh, ohledu dosáhnout to je tedy to nejlepší eh, hodnocení. Ta nová budova, eh, která se teď připravuje, bude pasivní v budově Adenauer, která je hotová ze 70%. Využíváme bio, nové moderní biotermální eh, topení a chlazení, to znamená, že tady se teplo využívá podle nejnovějších standardů techniky. Pokud jde o stávající budovy, stávající infrastrukturu, tak i tady se snažíme tu technologickou infrastrukturu nahradit tím způsobem, abychom z ekologického hlediska hlediska byli eh, předvojem, abychom šli příkladem. Pokud jde o dopravu, tak v minulých letech jsme změnili způsob dopravy zaměstnanců. Při cestě do Štrasburku používáme vlaky Talis, to znamená, že většina pracovníků jede do Štrasburku vlakem Talis, není odkázána na individuální dopravu, což je podle mého názoru velmi zásadní pokrok. Eh, zřizujeme rychle parkovací místa pro elektromobily na eh, různých místech. Máme dohromady 111 parkovacích míst pro elektromobily, kde je možno tato vozidla dobíjet. Byro rozhodlo, že v roce 2019, tedy, nebo v roce 2019, eh, že bude uhrazen eh, roční lístek pokud se někdo tedy vzdá svého pevného pracovního místa. Doposud měl každý pracovník nárok na eh, pevné parkovací místo, ale pokud se ho vzdá, pokud se vzdá pevného parkovacího místa, tak mu bude proplacen, eh, proplaceno předplatné na eh, hromadnou dopravu. To znamená, že to je další opatření, díky němuž se snažíme prosazovat dopravu hromadnou. Eh, dále eh, máme tady eh, služební kola, kterou, které která mohou používat pracovníci i poslanci. To znamená, že to je tedy taktéž velmi ekologický způsob dopravy. A dále jsme bruselskému regionu navrhli to, že v rámci snižování dopravy mezi jednotlivými pracovišti zrealizujeme koncept, díky němuž by se do komise a rady bylo možno dostat eh, na kole nebo pěšky, tak abychom tedy omezili individuální dopravu. Další dotaz. strategie v oblasti budov 2019-2020, to je strategie, kterou tedy schválilo ještě minulé byro, dlouholetá strategie budov parlament se rozhodl, že v tuto chvíli máme dost kanceláří, především tady v Bruselu, ale díky opatřením, která byla přijata ve Štrasburku, také ve Štrasburku. A právě proto jsme se rozhodli, že si stanovíme nové priority, to znamená zkušenost s Evropou, informace pro občany, možnost upravit zařízení pro vedení trojstranných jednání a také renovaci budov. Renovace budov je velmi důležité téma, Myslíme si, že naše budovy jsou relativně nové, ale v okamžiku, kdy je nějaká budova stará 25-30 let, tak je potřeba ji minimálně energeticky sanovat. A proto jako legislativní orgán, jako parlament jsme se, eh, nebo my jsme se jako parlament rozhodli, že ve veřejném sektoru bude potřeba renovovat 3 budov ročně. To znamená, že to musíme uplatnit i sami na sebe a za 33 let bychom tímto způsobem v podstatě měli renovovat veškeré budovy, které máme k dispozici. Další dotaz, který tu zazněl, ta ramasáž. Já si myslím, že v obou minulých letech tu byl, byla ramasáž ve výši 30 milionů. milionů což je tedy velmi vysoký podíl na těch výdoj, výdajích. Eh, v minulých letech to bylo 70-80 milionů euro, to znamená, že eh, ty eh, částky v rámci ramasáž byly sníženy. Také došlo k úspoře úroku. Vycházíme z toho, že budova Adenauer v Luxemburku bude stát co do financování o 100 milionů euro méně, protože tam neplatíme úroky, ale protože díky postupu stavby jsme byli schopni tyto e, náklady zaplatit. To znamená, že z mého hlediska e, můžeme e, tu ramasáž vysvětlit, můžeme se z ní zodpovědět, zodpovídat. Využili jsme ty prostředky v zájmu evropských daňových poplatníků. Pokud jde o naši strategii EMA, tak Biro se na svém klauzurním zasedání rozhodlo, že bude mít v tomto ohledu ještě vyšší ambice a já jsem, v tomto, já jsem tady v tomto smyslu byru navrhl, abychom tedy všechny cíle eh, v oblasti zeleného parlamentu navýšili a nebo je uspíšili v oblasti CO2, jsme chtěli snížení o 40% do roku 2030 a se rozhodlo, že to bude 40% do roku 2024. Nebo jsme navrhovali v oblasti osobní dopravy 30% do roku 2030 a nyní by rozhodlo, že to bude 30% do roku 2024. To znamená, že to zvládneme za polovinu času. V oblasti eh, spotřeby eh, plynu, tak eh, navrhujeme 25%, 25% eh, snížení do roku 2024. Starý cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie 10% do roku 2025 a nyní 25% do roku 2024. Spotřeba elektrické energie, tady tedy ten 20% cíl chceme splnit o rok dříve, to znamená již v roce 2024. Spotřeba papíru starý cíl 15 5% snížení do roku 2025 a nyní tady to, eh, toho bude dosaženo o rok dříve do roku 2024. Eh, spotřeba vody 2% snížení, nyní tady 15% snížení. Mohl bych pokračovat, chci pouze doklož, doložit, že nové byro, tedy ekologické cíle, buď výrazně eh, navýšilo, anebo se bude o jejich splnění snažit o mnoho dříve. To znamená, že v příštím roce budeme v Biru muset zvážit celou řadu dílčích opatření, tak aby ty cíle byly realistické, abychom jich mohli skutečně dosáhnout. Hovořili jste také o externistech, o, nebo pardon, o externím zastoupení Evropského parlamentu. Deset let již máme uh, kancelář ve Washingtonu, která podle mého názoru velmi dobře funguje. Uh, před deseti lety nám říkali, aha, vy jste z Evropské, eh, nebo z Rady Evropy. To už se neděje, už se to neděje ani v kongresu. Tím, že tam máme eh, tedy naše poslance, každý rok jezdí do Washingtonu více než 200 poslanců v rámci delegací, to znamená, že se nám podařilo dosáhnout úplně jiné, jiných možností. Ono už nejde o klasickou zahraniční politiku, tak jako by si člověk mohl myslet v rámci OSVČ. Jde o to, aby výbor pro občanské záležitosti nebo občanské svobody eh, mohl ku příkladu jednat eh, s kongresem eh, o právech občanských právech nebo abychom mohli jednat o zemědělství, o zcela konkrétních věcech v legislativě, to znamená, že přítomnost Evropského parlamentu je to naprosto legitimní. Týká se to také Londýna, byro rozhodlo, že i nadále budeme přítomní v Londýně. 3,7 milionů evropských občanů žije v Británii. To znamená, že nemůžeme eh, Británii nyní začít eh, chápat jako nějaký libovolný třetí stát, ale eh, musíme mít tady dobrý kontakt s těmi, kteří tam žijí a kteří mají nějaké problémy. Musíme s nimi být jako parlament v kontaktu. Dále byro rozhodlo, že budeme přítomni také ve vícestranných institucích, ať už je to OSN, ASEAN, Africká unie. To znamená, že eh, multilateralismus je v dnešní době eh, stále více ohrožován a právě proto je to opatření naprosto správné. Ptali jste se také na to, jak to vypadá eh, s uplatňováním rozhodnutí. Já jsem z konce minulého legislativního období. My jsme se tedy snažili uplatňovat akční plán. Není tu nic, co by bylo červené, to znamená, co by vůbec nebylo naplněno. Většina Eh, to znamená 80-90% je zelená, eh, některé věci jsou ještě oranžové, to znamená, že to musíme dopr- dopracovat, doladit. Eh, v nové fázi je to tak, že nová rozhodnutí se musí uplatnit v praxi, to znamená, že v tuto chvíli máme nový systém v tomto legislativní období a byro tedy udělá dobře, pokud po určité době, po 18 měsících, ku příkladu prověří, jestli ta opatření, která jsme přijali, nás dovedla k cílu, jestli tedy k cíly, jestli jsme díky nim dosáhli kýžených výsledků. Dann etwas. Herr, äh, Frau ano, paní Vincich se ptala na kampaň. Co se děje s kampaní? Během evropských voleb jsme udělali velice dobrou zkušenost s jinou, s jinou, s jiným způsobem, jak se prezentovat u občanů v mnohem, mnohých směrech. Jednak máme tady eh, úřady, kanceláře, experti, máme tady experty pro sociální média a ti posílili naši tiskovou práci, no práci s veřejností a eh, také eh, tím, že centrálně úplně jiným způsobem jsme začali být aktivní. Například Štefan Nuta už o tom mluvil kampaň Ground Game eh, What Europe Does For Me. Eh, najednou jsme eh, tady měli 300 tisíc občanů, kteří se přímo spojili s Evropským parlamentem a řekli, my chceme dělat kampaně. A je důležité, aby těchto 300 tisíc občanů mm, nemuselo čekat zase čtyři roky mm, na to, než budou moci spolupracovat s parlamentem, ale mělo by to zůstat zachováno jako lidé, kteří se o Evropský parlament starají a eh, je to mm, a lidé, kteří chtějí pracovat pro Evropu. A zcela konkrétně třeba teď eh, víceleté finanční plánování nebo rámec. Je nesmírně důležité, aby to byli mm, jen, nejen poslanci, kteří vyjednávají, ale aby celé toto bylo provázeno i na veřejnosti. To platí také pro konferenci o budoucnosti Evropy. Tedy mm, nedá se to dělat tak, že se jednou půjde k volbám, ale potřebujeme neustálý Eh, stály způsob, jak se prezentovat. Také jste se ptali na evropskou zkušenost a na mobilní parlamentárium. Ano, i ostatní položili tuto otázku. Chtěl bych uvést konkrétní příklad. Před ne tak za dlouhou dobou, před pár měsíci vlastně teprve, eh, jsme viděli, že byla tady Evropská zkušenost v Helsinkách ve Finsku, v Nové národní knihovně. Předtím jsme Hmm, jednou za rok eh, měli, jsme měli na rok 300, 3 eh, tisíce návštěvníků a teď 130 eh, tisíc návštěvníků to bylo. To znamená, hmm, evropský exp, evropská zkušenost je příležitostí opustit takovou okrajovou komunikaci a přejít k masové komunikaci. Nebo jsme měli uvést jiný příklad. Štrasburg, to není tak dávno, kdy jsme to zveřejnili 460 tisíc návštěvníků ve Štrasburku. A nebo parlamentárium tady v Bruselu. 200 2,5 milionů, 2,5 milionů návštěvníků. Tedy tady máme skutečně šanci přejít do masové komunikace eh, v celé šíři ehm, přes návštěvnické skupiny a proto by rozhodlo, že eh, toto se trošku zobecní a eh, že se to bude dělat nejen ve Štrasburku a Berlíně, ale také ve všech hlavních městech a další, které bude otevřeno, bude mimochodem Tallinn, protože jste se ptali na balské země. 20. března eh, otevíráme eh, v Talinu eh, velkou evropskou nebo zkušenost alespoň jednou ročně, možná i častěji se tam budeme vydávat, ale investujeme právě do těchto zemí, které jsou zvláštní, které jsou vystaveny zvláštní výzvám, co se týče komunikace v některých rozpočtových položkách mm, došlo eh, k takovému trošku chaosu. Byla otázka padla, proč je to méně než číslo, které známe, eh, třeba u budovy Vice. Protože eh, se to rozkládá na dva rozpočtové roky. Tady to není celková suma na zemi, já myslím, že to bylo 11,9, ale 8 milionů, protože tady máme různé rozpočtové roky, mm, který se to týká. Jsou tu různé rozpočtové roky zohledněny. Lucembursko je tady psaná soutěž, ehm, má vytvořit takovou rezervní seznam pro externí eh, pracovníky, kteří Ehm, budou minimálně tady na rok. No, to ovšem neznamená, že když takovýto seznam se stanoví, eh, že pak musíte nutně ty lidi získat nebo najmout. Eh, to znamená, že tady předem nebude učiněno žádné rozhodnutí, ale eh, chceme v roce 2021 teprve začít je najímat. Pak tu byla otázka po Brexitu. Proč nemáme značné snížení v případě obou těchto rozpočtových položek hm, asistentů a cestovní výdaje. Důvod je, spočívá v tom, že původní datum Brexitu už bylo na začátku roku 2019. Tedy Tenkrát jsme vycházeli z toho, že rok 2019 mm, v zásadě už mm, budeme pracovat se sníženým počtem poslanců, dokonce mm, mnohem menším, a to se tak pak neprojevilo, a proto ty rozdíly nejsou zase tak obrovské. Výdaje, kromě toho, jsou propočítávány podle toho, mm, jak se využívá prostředku, tak například mm, asistenti. Tady někdy poslanec mm, nevyčerpá celou částku, řekne se, že to bylo jenom určité procento, které bylo vydáno, ale teď vycházíme z toho, že ty prostředky budou vyčerpány daleko silněji. Mnozí poslanci třeba mají čtyři asistenty a také vidíme, že účast poslanců na různých zasedáních, zvláště na miniplenárkách, ale také na fračních zasedáních, zasedáních je větší nebo vyšší, než jsme to znali tradičně z posledního legislativního období a proto musíme ta čísla upravit. Další kolegyně se ptala na politiku CO2. Mm, už jsem mm, poukazoval na přiostřené, na zesílené cíle 40% redukce do roku 2024, ne do roku 2030 a především v osobní dopravě obecný e, nejcestovní paušál, to je vždycky takové, takové e, trvalé téma Biru, určitě to tak i zůstane. Experience eh, eh, Europe jsem už odpověděl, že Juncker eh, řekl, že podporuje těch ehm, dodatečných 98 míst, která ostatně nepovedou k dodatečným nákladům, protože budou využita ehm, pracovníky, kteří budou dále zaměstnáni ve frakcích. Tedy je to taková eh, nezbytná technická nezbytnost, ale nevede to k dalším nákladům. Tady jste se na energetické zdroje. Já jsem říkal, že už teď využíváme nových zdrojů energie, například geotermy v Lucembursku, ale jo, teplo, ale zůstáváme i u starých a pokusíme se eh, dosáhnout lepšího využití energie eh, tím, že se to lépe technicky vybaví ty budovy. Já tady vidím spoustu poznámek, ale myslím si, že bychom měli začít už dělat. Budem číslo 9 pořadu jednání. Ano, já jsem se pokoušel tak dlouho odpovídat, jak jsem jenom byl schopen. Pane Olbricht, pan Olbricht se ptal na Štrasburg dodatečné náklady, k tomu máme propočet, který eh, pochází z doby před několika let, eh, ty náklady na tři místa, tedy ne na Štrasburg, ale náklady spojené s třemi místy, eh, cestovní výdaje a tak dále, jsou 100 milionů eur ročně. Studená voda, to eh, je otázka legion. Eh, problém, který, který tím, že eh, poslanci nevyužívají těchto zařízení pravidelně, a to tady vznikají legionely, když se to pravidelně nevyužívá, a to vede ke zdravotním rizikům. A to je právě problém s vybavením vodou horkou. A teď to jenom projedu rychle. Paní Holmajer se zmínila o duchu penzijním fondu. já se to přímo netýká, ale penzijní eh, fond, to by, to by tady bylo zapotřebí delšího vysvětlení víc, pan, než mi pan předseda teď dovolí, budova kola. Ano, musí být. Ano, tak mi to povolíte. Dobře, máme tady značný deficit, ostatní penze eh, nejsou obsaženy v eh, rozpočtu Evropského parlamentu, Kombudová jako gol, eh, co se týče společných prostor, tak protože tady konají technické trilogy, podle mě to takto není přijatelné budova 6. Tady máme měřenou soutěž vypsanou. Cílem je na začátku příštího legislativního období v roce 2024 začít se stavebními pracemi. Um, Paní Keller, vy jste se nejprve vyjadřovala v zájmu pravidelné údržby. Ano, to je pravda, ta 3%. My jsme proto zřídili zvláštní direktoriát, který se zabývá pouze údržbou, vzhledem k tomu, že budovy jsou poměrně zastaralé, nicméně rozpočtové linky jsou rozděleny mezi jednotlivé eh, linie, to znamená, že eh, lepší bude, když se o tom pobavíme konkrétně bilaterálně. Eh, pokud jde o budovu SPAK, otázka zněla, co, zněla, co se stane EPAS, s tím souhlasím. Evropská e, služba pro vnější činnost se musí více otevřít s tím také souhlasím. Přísné rozdělení mezi vnitřní a vnější nebo zahraniční politikou, které tu bylo dříve, už eh, neplatí. Například imigrační politika je zároveň zahraniční i vnitřní politika. Myslím si, že toho už jsme dosáhli. Další věc děláme neustálý monitoring. Při našich výběrových řízeních se snažíme garantovat eh, důstojné podmínky práce. Konečně poslední bod, otázka Byra, eh, výbor eh, pro rozpočet, výbor kont. Máte pravdu, že tady jsou ty pozice někde, někdy rozdílné. Každá instituce sehrává trochu jinou roli. Pokud jde o asistenty, tak máme tři různé režimy. Jeden režim pro poslance, jeden režim pro úředníky a jeden režim pro asistenty při konkrétním rozhodování v Byru se o tom vedla velmi intenzivní diskuze a Byro následně většinou rozhodlo, že se budeme držet starého systému, to znamená tři různé možnosti pro poslance, nicméně ty hrazené částky byly navýšeny. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za vaši eh, přítomnost a také za váš projev. A nyní tady má slovo pan místopředseda Pereira. Já musím říct, že nám dochází čas. Měli bychom se už pustit do dalšího bodu. Děkuji, pane předsedo. Že já se to pokusím vyjádřit co nejstručněji. Este orçamento do secretário-geral será uh, uh, adotado pelo uh, Bureau apenas no próximo dia 9 de março. Děkuji. Takže Biro se mělo vyjádřit. Děkuji, děkuji vám za eh, příspěvky, protože poznámky tohoto výboru jsou pro nás eh, velmi důležité. Dovolte mi, abych přednesl pouze dva komentáře. Za prvé, beru na vědomí, že je nutné vynaložit další snahu, tak abychom více představovali práci parlamentu, tak aby eh, občané lépe chápali to, jakým způsobem vynakládáme prostředky z evropského rozpočtu. To patří do té strategie. Máme strategii v oblasti budov, která platíž od roku 2010. V roce 2018 byla přepracována a ono jde v posledku o úsporu, o úsporu nákladů, o alternativní postupy, například o to, že si ty budovy budeme pouze namít, eh, najímat. Přepracování portfolia budov eh, by mělo vypadat tak, abychom tedy s našimi finančními zdroji nakládali co možná nejrozuměji. A to se týká také toho takzvaného ekologického nebo zeleného parlamentu. Snažíme se uskutečnit nebo naplnit naše e, cíle v oblasti CO2, i pokud jde o dopravu, ale myslím si, že poslanci o tom nejsou dostatečně informováni. To znamená, že byro musí vynaložit další snahu v tom smyslu, aby e, o tom všichni byli lépe informováni. Pokud to nevíme my sami, tak navenek už se toho dostane ještě méně. A e, nyní závěrečný komentář Brexit. Já Chápu, že všichni chtějí vědět, co Brexit bude znamenat, pokud jde o výdaje parlamentu. Nicméně největší problém Brexitu spočívá v podstatě v tom, jak budeme schopni reagovat na uh, útoky na evropskou jednotu, na evropský parlamentarismus, jak budeme informovat o evropských hodnotách a proto jsou takové projekty, jako je zkušenost s Evropou, velmi důležité a je eh, důležité, aby to bylo zohledněno i v rozpočtu. Velmi děkuji za vaše příspěvky a budeme je tedy zohledňovat při dalších dosk- do, eh, diskuzích. Děkuji vám, to je konec našeho jednání. Děkuji vám eh, za vyčerpávající prezentace, děkuji vám také, pane Šostele, za eh, to, že jste se vzdal svého závěrečného komentáře. Protože skutečně už je pozdě a musíme přejít k dalšímu bodu, což je společné zasedání tří výborů k Evropskému fondu pro udržitelný rozvoj.